Takže, milé kolegyně, milí kolegové, pakliže ještě naleznete místečko, posaďte se, prosím. A můžeme začít s přípravou konference COP19, která se koná od 11. do 22. listopadu ve Varšavě. Dnes dopoledne Eh, jsme tady měli budoucího předsedu KOPu na návštěvě a vyměňovali jsme si s ním informace k přípravě, která hoří prezidentství pod rukama a i my jsme také předali určitá naše poselství a teď se jedná o to, abychom začali s naší prací protože máme rozpracované usnesení. Doufám, že toto usnesení eh, bude mít většinu na konci celého procesu, ale o to teď ještě nejde. Nejprve musí být eh, dosaženo přijetí eh, akceptance ústně položené otázky a pak můžeme dojít k nějakému usnesení. Ale než dám slovo kolegyním a kolegům, lépe řečeno, než dám slovo jednomu kolegovi, který je v sále a dvěma kolegyním. Velice srdečně mezi námi volám Artura Leckera, který je ředitelem pro mezinárodní strategie v oblasti klimatu z DG Klima a dám mu nejprve slovo, aby nás uvedl do tématu a potom začneme. Prosím pěkně, máte slovo. Dankeschön. Děkuji za to, že mi udělujete slovo a možná eh, mi tím pátem umožňujete říci také za naši stranu několik slov k Varšavě a budu pokračovat v angličtině, protože to je přece jenom jazyk, který používáme eh, v oblasti klimatických změn. Um, Konference ve Varšavě nebude jednoduchá, a to zvláště, když se na to podíváte z hlediska veřejnosti. Je to z toho důvodu, že konference ve Varšavě není konference, kde budeme očekávat nějaký průlom, nebude tam žádný nový kjotský protokol nebo něco jako dohoda z Kodaně. Bude to ale zásadní pro dosažení dohody v roce 2015 v Paříži. Bude to takový výchozí bod. Nicméně zároveň to neznamená, že by ta konference ve Varšavě byla nepodstatná. Podstatná bude, a to z toho důvodu, že musí dojít k některým věcem tak, abychom nakonec mohli v roce 2015 dosáhnout na mezinárodní úrovni dohody. A jedna z těch věcí, když se díváme eh, směrem k dohodě z roku 2015, je tam, že všechny strany se začínají zabývat tím, jak k té dohodě v roce 2015 přispět. Možná jste zaznamenali, že na veřejnosti probíhá v současné době debata a týká se toho, co bude vlastně obsahovat dohoda z roku 2015. Jasná představa je taková, že dohoda z roku 2015 musí obsahovat závazky. Nové závazky, které půjdou dále než rok 2020. Nicméně není to automatické. Mnohé zúčastněné strany se domnívají, že to možná vyžaduje více času a musíme k tomu přistoupit až později. Důležité tedy je, že Varšava, Varšavská konference je výchozím bodem pro všechny zúčastněné strany, zaměří se na to, jak budou přispívat, jak budou schopny přispět k dohodě z roku 2015. Jak jistě víte, v rámci EU pan předseda Barroso a komisařka Hedegardová jsou ochotní dívat se do budoucna až za rok 2030, jak bude situace vypadat. A to je také první součást eh, evropského mandátu k vyjednávání o dohodě z roku 2015. Doufáme, že do konce roku budeme mít mandát, ten bude potom projednán eh, s parlamentem a také mezi členskými státy a doufáme, že na základě něho stanovíme evropské stanovisko a rozhodneme, jak může EU přispět k celkové situaci po roce 2020. Takže to je jedna věc, kde budeme potřebovat na Varšavské konferenci ode všech zúčastněných stran jasný signál. To potom může být doplněno určitým rozšiřováním kapacit, protože některé rozvíjející si země by si mohly přát využít technické podpory, tak aby mohly v tom procesu pokračovat a rozhodnout, jak eh, k tomu všemu přispějí. Víme, že to není jednoduché. Druhá velmi důležitá věc, to také zaznělo dnes dopoledne ze strany ministra, jde o to, že pokud jde o ambice do roku 2020, chybí nám tam něco v oblasti ambic, ambicí. Všechny zúčastněné strany se rozhodly, že se na tu otázku zaměří a uvidíme, jak ty ambice dorovnat. Během vyjednávání se ukázalo, že řada zemí, zvláště těch méně rozvinutých, méně rozvinutých a rozvíjících se, tedy země, které žádají, aby rok 2004 byl rokem, kde se země zaměří na své vlastní cíle, cíle, které si sami stanovili do roku 2020. To samozřejmě také bude velmi obtížná diskuze pro EU. Už nyní se předpokládá, že během celého procesu dojde k přeskumu situace od zemí, které spadají pod kyotský protokol, ale žádný takový závazek neplatí pro země, které ke kyotskému protokolu nepřistoupily. Jak jistě víte, našich 30% to je podmíněný cíl za předpokladu, že budou splněny jisté podmínky, ale to znamená, že i ostatní zúčastněné strany ke stolu přijdou a budou vyjednávat a složí jisté závazky. To znamená, že musíme zajistit, aby ve Varšavě bylo dosaženo vyváženého výsledku. Tak, aby v tom roce 2014 um, si nestanovovala závazky pouze EU, ale také ostatní. Kromě těchto dvou věcí je tam ještě další zásadní otázka, a sice implementace. Na veřejnosti se už téměř zapomnělo na to, že za poslední čtyři roky bylo přijato hodně podstatných rozhodnutí. Já vždycky říkám, že se nám tady podařilo uzavřít kapitolu v rámci mezinárodního vyjednávání o klimatu. To, co jsme v Kodani chtěli dosáhnout, jsme dosáhli za poslední čtyři roky. 90 zemí ehm, světa se zavázalo, stanovili závazky pokrývající 80 celosvětových emisí. A v rámci EU se nyní dostáváme k eh, té druhé fázi v rámci Kyotského protokolu a komise v současné chvíli připravuje dokumenty pro ratifikaci na úrovni EU. To ale také vyžaduje ještě ratifikaci ze strany 28 členských států. Musí proběhnout ratifikace v národních parlamentech. To znamená, že se jedná o proces, kdy se nás mnohé země na světě budou ptát, jak daleko jsme se dostali. Nejdůležitější ale je, abychom začali od 1. ledna nebo že jsme začali 1. ledna 2013 již implementovat a musíme splnit své závazky, které nám vyplývají z kyotského protokolu. Zároveň Stejné závazky ale očekáváme také od všech ostatních stran. Potřebujeme vidět ve Varšavě v této souvislosti pokrok. Tak, aby to, co bylo odsouhlaseno v minulosti, opravdu bylo provedeno v reálu. To platí také pro některé nové instituce, například ten eh, Zelený klimatický fond výbor pro přizpůsobení se, výbor pro um, klima, technologie a tak dále. To všechno musíme spustit ve Varšavě, musíme se rozhodnout o jejich pracovní programu a všechny ty instituce musí být eh, zdrojově vybaveny. A my za EU tady také musíme k tomu přispět. Jedna z nejobtížnějších otázek, kterou budeme mít eh, na stole ve Varšavě, bude financování. Od Kodaně máme závazek mobilizovat 100 miliard amerických dolarů, zpřístupnit je do roku 2020 na klimat. Rozvíjející se země nás žádají, abychom jasně řekli, jaké jsou naše plány, jak máme v plánu tohoto cíle do roku 2020 dosáhnout. je vždy zapojená do rozpočtových eh, postupů a je opravdu z našeho hlediska velmi obtížné se nějak konkrétně zavázat do roku 2020. Je to obtížné pro komisi i pro členské státy. My za EU musíme ale rozhodně ukázat, že reagujeme na žádosti rozvíjejících se zemí, tak aby oni mohli splnit svoji část eh, kodaňské dohody a také to, co následuje. Členské státy se snaží přesně eh, vyjádřit, jak jsme postupovali v otázce klimatu v roce 2013 a jak budeme postupovat v roce 2014. Jedním konkrétním aspektem bude fond pro přizpůsobení se. To se bude řešit a bude to velmi důležité na pořadu jednání. Tento fond totiž bude záviset na poplatku, který se bude vybírat v rámci mechanismu pro čistý rozvoj. Ti, kteří z vás situaci znají, jistě ví, že na energetickém trhu je velice malá poptávka po těchto emisních po emisních povolenkách a rozvíjející země si často stěžují, že v tom příslušném fondu není dostatek prostředků. Řada členských států chce přispět dobrovolně do tohoto fondu. Komise také si stanovila závazek postupně přispívat na to přizpůsobení se. V současné době se to projednává. Hovoří se o tom, jak bude použit následující víceletý finanční rámec v této věci. Jak tedy vidíte, na na Evropské konferenci COP se bude řešit celá řada věcí, bude se muset přijmout hodně technických rozhodnutí, ale některá jsou také politická. A naše největší obava spočívá v tom, že debata o financování by mohla být zablokována a že tím bude ohrožena dohoda, která by se měla dosáhnout v roce 2015. Toho bychom se z politického hlediska měli vyhnout. Protože ta otázka sama od sebe nezmizí. My budeme muset zvláště posílit eh, alianci Evropy a mm, s malými zeměmi, rozvíjejícími se zeměmi, s africkými zeměmi a dalšími, tak abychom mohli postoupit ku předu, abychom také mohli uspokojivým způsobem odpovědět na otázky týkající se financování klimatické otázky. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Meckere, za vaše úvodní slova i za přehled, který jste nám poskytl. Eh, budeme ve Varšavě s delegací přítomní a myslím, že i dnes dopoledne se ukázalo, že musíme požadovat od Evropské unie a členských států, abychom to všechno také velice seriózně financovali aby zase prostě jednotlivé malé položky se potom nesčítaly. To mě osobně nesmírně vadilo naposledy, že díky náhodě se vlastně ukázalo, že když jsme měli mezinárodní delegace jako host, kolik je vlastně EU ochotná dát. A toto je třeba lépe zkomunikovat a musí to lépe také být zprostředkováno na veřejnost. Konference bude velmi důležitá. A jednotlivá témata, jakož i téma financování, o tom už jsem dnes hovořil, je důležité pro nás interně, jak to vůbec má vypadat z budoucnosti Evropské unie. To není důležité pouze pro usnesení, ale i pro praktickou a politickou činnost. Chceme se snažit o usnesení, ale když potom náš politický život budete, bude vypadat jinak, tak to zrovna neposiluje věrohodnost takové konference. Tím nemyslím na, jenom na obchod s emisními povolenkami, ale vůbec na boj proti změnám klimatu. A o tom budeme muset ještě hovořit, zejména po tom hlasování, které jsme dnes zažili k tomu usnesení. Takže Eh, teď hned vstoupíme eh, do debaty. Eh, na COP konferencích většinou bývá Karl Heinz Florenz, což od roku 1992, takže mu uděluji slovo. Pane předsedo, děkuji. Sněl bych výjimečně přivítat jednoho mladého muže vedle mě, který býval starým bojovníkem v tomto výboru Helmut. Na jeho tváři vidíte, že jsme oba vybojovali celou řadu bitev. Eh, je, není to poslanec evropský, ale je to výborný přítel a my se chceme pokusit i nadále spolupracovat a proto jsem si výjimečně dovolil aby, eh, a posadil ho vedle sebe. Helmute, srdečně vítej. Helmut se tady cítí líp totiž. Nebude to jistě, nestane se to pravidlem, nemějte obavy. Pane Metzere, Arture, já jsem tak trochu byl překvapen, když komise přednesla, že teď začneme s tím, jaké příspěvky jeden každý dodá. No, když máme dva roky čas, já bych se docela představil, že to důležité je pro naši vnitrostátní politiku. Vždyť můžeme něčeho dosáhnout jenom, když budeme vědět, kam vlastně Evropská komise chce a kam celá Evropská unie chce. A tady je potřeba mít trošku jasno. Možná, že jsem taky nepozorně poslouchal. Uh, ale každopádně pokusíme se stejně tak jako vždy eh, konstruktivně pracovat, nalézt pozitivní přístup a to s tím vyzobáváním rozenek, s tím bychom měli přestat. A je tady také nová šance, protože teď máme novou mapu světa po konferenci v Dorbenu a možná, že budeme potřebovat také nějaký nový klimatický balíček nebo klimatický pakt, který by nás posunul dal. Ale chceme-li to, pak si kladu otázku, zda struktury, které máme, a to už jsem kritizoval několik let, ve vyjednáváních OSN zda nejsou již tak trochu překonané. Jak chceme se 159 zeměmi dospět k jednohlasným výsledkům jinak? Myslím si, že Montreal protokol je dobrým příkladem, oni mají jiný systém a nakonec se dostávají k dobrým výsledkům, třeba že nejsou takový, jak nám to dnes řekl polský ministr, že jsou vždycky příjemný a že musí být vždycky jednodušší. No tak, tak prostý ten život zase nebude, bude to jistě i nepříjemné. Ale dostejme se tak, dospějme také k bodům, kde to bude nepříjemné. Myslím si, že za prvé musíme definovat, jaké skupiny dostanou jaký rámec a o kolik budou muset redukovat. Druhá věc – toto, tento zelený klimatický fond, jak už řekl pan předseda, eh, musí být vybaven hotovými prostředky. Nechci teď tady vyjmenovat jednotlivé body, ale jakou právní formu bude mít potom taková ta dohoda? Bude zažalovatelná, bude vymahatelná? Myslím si, že tady je třeba vyjasnit celou řadu záležitostí, ještě flexibilní mechanizmy CDM. Já jsem byl kdysi velikým eh, nadšencem pro to, ale to se mezi tím tak trochu změnilo, protože jsme učinili negativní zkušenosti. Co uděláme s MRV? Jak se bude měřit, jak se budou psát zprávy? To jsou všechno věci, o kterých se domnívám, že budeme muset ještě trošku je opracovat roli předsednictví, to už jsme dneska slyšeli, ty musíme motivovat aby i z hlediska předsednictví tady byl určitý drive. Mexiko bylo vynikajícím příkladem a doufám, že v příštích týdnech nová zpráva IPCC také přinese jasno do věcí na základě nových skutečností. A na závěr bych rád řekl, že si myslím, že je opravdu důležité, abychom nedělali jenom depresivní dojem. Existuje celá řada zemí ve světě i kontinentů ve světě, které jsou už dávno stejně tak pilní jako my a s nimi se musíme spojit. A až se ve Varšavě sejdeme s delegacemi, měli bychom se sejít s Jižní Koreou, s Tajskem, s Austrálií a s Indií. E, která zrovna není snadná při takovýchto setkáních, abychom pracovali na vývoji společných strategií, abychom dostali na váze. Bez váhy se to celé roztřepí a nebude mít žádný vliv. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Karl Heinzi. Dan Jonsson tady dnes není, musím ho omluvit. A mám přečíst jeho prohlášení. For the COP conference. Takže to jsou komentáře o, k této konference. Ačkoliv naše očekávání nejsou vysoká, je třeba využít všechny příležitosti k tomu, abychom eh, zintenzivnili eh, věc pro klimatickou akci. Dále Eh, Nesmíme se nechat eh, mávat sebou novými výsledky a dále musíme eh, podporovat úsilí o dosažení globálního, globální dohody v roce 2015. Pak je nutné zvýšit úroveň ambicí, tak abychom dosáhli příslušných redukcí do roku 2020 a dále musíme zdůraznit ten limit dvou stupňů a také stanovit si úrovně emisí do roku 2050. Další problém je deforestace a nepřímé, nepřímou změnu užívání půdy. Čili toto nám tady ten Jorezen chtěl, chtěl říci. Já myslím, že to mohu jenom podpořit a potrhnout a já věřím, že eh, to v jednání také zazní. Tak a teď ještě Corin Lepage za Alde. Merci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím to, co říkali předřečníci. V této instituci je nás několik, eh, kteří se účastníme všech zasedání od eh, Kodaně, někteří dokonce ještě i dříve. A upřímně řečeno, pokaždé jsme zklamáni. Pokaždé nás to zklame, a to je také zdůrazněno v usnesení, z toho důvodu, že naše delegace je vždycky tak trochu vzdálená středu vyjednávání, ale zvláště jsme zklamáni z toho důvodu, že máme pocit, že to zasedání eh, podle úmluvy je vždycky takové pouze minimální, tak aby mohlo proběhnout zase nějaké další. Důležité je vytvořit nějakou skupinu, která bude schopná vytvářet nátlak. Skupinu, která zajistí konkrétní vývoj. To se mi jeví jako velice důležité. Za druhé, myslím, že bychom měli přestat eh, být už tak víceméně virtuální. Proběhly totiž tři konference COP, kdy hovoříme o těch 100 miliardách dolarů, které chceme vyčlenit do roku 2020. Odkazujeme na inovativní financování, ale nikdy se přesně neřekne, o co se bude jednat. Hovořili jsme například o tom, kolik zástupců za každou zemi tam bude, na jaké úrovni a tak dále, to je v pořádku, ale když nevíme, jak ten fond e, naplníme, tak nám to vlastně k ničemu nebude. Já myslím, že si musíme stanovit extrémně konkrétní cíle. Také se domnívám, že parlament a celá Evropa by se posílila, když bychom tam měli méně takových univerzálních cílů, ale více přesných konkrétních cílů, které budou dosažitelné. Děkuji. Děkuji, Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Arturovi za přehled eh, o tom, co můžeme očekávat ve Varšavě. My víme, že Varšavský ten nebude žádná revoluce, ačkoliv eh, někteří by si to možná přáli, eh, já k ním určitě patřím ale eh, víme, že eh, je to příprava na Paříž v roce 2015. A já vím, že eh, kolegové mohou být poněkud unavení množstvím klimatických summitů, ale já musím říct, že očekávání budou opět vyšší, opět porostou a svět bude na nás v roce 2015 upírat zraky, protože my jsme eh, měli vysoká očekávání v roce 9 a od té doby to poněkud opadlo, ale já mám takový pocit, že nálada se obrací a také my se musíme změnit, eh, tak abychom v roce 2015 skutečně ta očekávání splnili. No, pokud eh, samozřejmě my eh, to vzdáme předem, mm, tak to samozřejmě mm, oslabí naší pozici a vůbec celou problematiku. Takže skutečně eh, Varšava bude spíše přípravou na Paříž. Teď tady mám velkou otázku, jaké poučení jsme si vzali s Kodaněm. A já myslím, že velice důležitá věc, kterou jsme se si mohli vzít, že bychom neměli čekat na okamžik, kdy všechno nás se odstne na stole. A e, důležité je, abychom tedy aspoň ve Varšavě se dohodli na e, minimum na tom prostě co a jak se připravit na 15, na rok 15 ne eh, prostě zase očekávat a potom, že to rozjedeme. Čili my prostě se musíme připravit k 14, který bude důležitým mezistupněm na cestě eh, k roku 15, čili opravdu je třeba eh, vytvořit si harmonogram, co dál do roku 2015 a také rozmyslet si, jak tedy ty budoucí, budoucí závazky připravit. Eh, protože eh, pokud to necháme na poslední chvíli, tak Paříž dopadne jako Kodaň. Takže skutečně eh, ty závazky musí být na stole dříve, aby je bylo možné vědecky prověřit. Takže to bude zásadní věc a já naprosto souhlasím s tím, že pokud nezvládneme financování, a tady to nebezpečí je, tak pak se dostáváme eh, k další strategické otázce. A sice, co jsme se poučili eh, z Kodaně, eh, respektive z Doha. A v Doha jsme byli úspěšní, poněvadž se nám podařilo v Evropě navázat partnerství se vzdálenými ostrovy a s Afrikou. A mm, tak dohromady jsme vytvořili tlak na Čínu, který byl účinný. Čili otázka je, co může Evropa nabídnout eh, dalším eh, částem světa, Africké unii a eh, ostrovům, tak, aby nám to zajistilo jejich podporu pro naše ambiciozní plány. Důležité je, aby nám věřili, že to myslíme vážně a to bude to zásadní ve Varšavě jak tedy zajistit kredibilitu našich ambicí v jejich očích, tak, abychom byli schopni vyvinout účinný tlak na Čínu a Spojené státy. To je strategie, která se osvědčila v Durbanu, ale ne vždycky jsme schopni ji zopakovat. Čili bylo by dobré, eh, kdybychom Eh, si vzali tato poučení do Varšavy. Eh, ještě závěrem eh, klimatické změny se setkají, setkávají s cynismem. Příští týden IPCC vydá další zprávu a myslím si, že příští týden bude jasné všem těm, kteří popírají klimatickou změnu, že skutečně eh, klimatická změna se děje a že my musíme usilovat o udržení cíle 2 stupně a že je to eh, velký, eh, velká a důležitá věc a já skutečně věřím, že v listopadu to Evropa dokáže protože jakmile budeme věřit tomu, že změna je možná, tak to je důležité, jinak eh, nebude pokračovat ta sestupná spirála. Děkuji kolegu Echertovi a nyní Kryton Arzenis. Děkuji. Já myslím, že pan eh, Metzger nám tady předložil vynikající analýzu. Ve Varšavě eh, bude tlak na nás. A tak jako nám se podařilo v Dorbanu eh, přesvědčit eh, spojence a vytvořit alianci, tak to bylo prima, ale potom my jsme mm, nenaplnili ta očekávání na no Avdoha, to bylo tak jak, jako v tom Durbanu. A teď se od nás budou chtít výsledky. A kdo udělal toho tolik eh, jako Evropa? Eh, kdo přijal tolik legislativy? Kdo vyvinul takový tlak na průmysl? Tak to bylo alespoň v roce 2009 Kodani. No ale uplynula léta a je to už trošku jinak. Od té doby eh, v 90 zemích eh, došlo ke schválení nové legislativy o klimatické akce. Eh, my tedy ty výsledky prostě jaké si máme, ale ne dostatečné. No, čili tady jde o peníze a o závazky. A my eh, musíme tedy eh, přijmout legislativu ve více oblastech. To ano, ale od nás se prostě budou očekávat konkrétní kroky. A jestli nezískáme zpátky důvěru spojenců, tak eh, skutečně ve Varšavě to může dopadnout špatně. A to potom se promítne do očekávání od Paříže v roce 2015. Čili já myslím, že musíme udělat jasné kroky směrem k agendě 2015. Ano, je třeba, aby se naše země začali hlásit ke svým závazkům a už, aby to připravili v roce 2014, Jinak v tom v roce 2015 promarníme další, další příležitost. A my nejenom tedy eh, musíme mít výsledky, ale musíme mít inteligentní výsledky. A to se týká třeba také našich závazků v oblasti eh, deforestace. Děkuji. Pane Onali. Dobře, když se podívám na usnesení v minulém roce a návrh rezoluce v tomto roce, mohli bychom pouze vyměnit města, šlo by škrtnout do a napsat tam Varšava. Témata zůstala stejná. Zelený klimatický fond je prázdný. Gigatonová mezera je stejně velká. A Evropská unie eh, tak trochu přestává držet krok eh, s ovlivňováním tohoto procesu. Mám obavy z toho, že existují síly, které na tuto záležitost nahlížejí jako na něco, co není zcela aktuální či naléhavé a možná také spožďují celý ten proces. E, proto jsem se chtěl zeptat pana Antona Meckera, zda něco z toho pociťuje. Protože máme země a zájmy, které říkají, a proč bychom se museli dohodnout už v roce 2015, máme čas do roku 2020 No, to nemusí být v Paříži, to může být ještě někde jinde, vždyť až později může dojít k nějakému dílu. Myslím si, že bychom měli zdůrazňovat naléhavost této záležitosti a to vlastně je obsaženo v návrhu našeho usnesení. Už si nemůžeme dovolit eh, ztrácet čas, už jsme ho ztratili příliš mnoho. U té mezery gigatunové, tady by byla otázka, co nabízíme jako Evropská unie. Rozhodli jsme o 2020, 2020, Parlament byl vždycky trochu ctižádostivější v Cancunu, v Dorbenu a dokonce v Doha. K mému překvapení jsme měli většinu v plénu, která řekla, tato část světa, která je bohatá, která začala s, s industrializací a která vrhla tolik tun do atmosféry, musí udělat více než 20%, ale po tom hlasování dnes ráno už si vůbec nejsem tak zcela jist, zda to náhodou není také v určitém eh, chodu zpět, protože formulace, které jsme třikrát volili a Karl Heinz eh, Florenz tady vrtí hlavou. Doufám, že to bylo mým směrem, že bychom jaksi neměli rezignovat. Nejbrž, že bychom jako parlament měli skutečně držet eh, vlajku hodně vysoko. A když budeme mít 18,4% v roce 2013, tak by snad nemělo být tak obtížné říci, že uděláme něco víc. Třeba, že vím, že oficiální linie vyjednávání je, že je to potom nějakým způsobem podmíněno. Ale my jsme parlament, my nejsme vyjednačováči. Když nebudeme požovat vy, my něco více, kdo jiný? Taková opatření jako iLook, fluoro, chlorovodíky, my vždyť my děláme více. A musíme mít odvahu znovu přinést těch 30%. To je apel na lidovce, aby se sebrali a ještě jednou prokázali tu odvahu v roce 2013. Doufám, že odvahu nestratili. Klimatický fond je prázdný. Dnes ráno už jsem to řekl, když tu byl ministr. Měli bychom vždycky jmenovat inovativní zdroje. Veřejné rozpočty jsou taky prázdné, tam si toho moc nedovedu představit budeme potřebovat daň na kysličník uhličitý, nebo daň z obchodu s emisemi, a nebo daň z finančních transakcí. Prostě měli bychom klidně tyto zdroje jmenovat, protože se to musí konkretizovat konečně jednou. No a možná, že bych ještě se zeptal Artura Meckera, jaký význam to má, že v Bonu eh, eh, skolabovala snad nějaká pracovní skupina a sice ta pracovní skupina, která by naopak měla jít ku předu s otázkou, jak měřit se o dva a srovnávat úspory a přeskoumat tyto zvláštnosti, protože bon, on, oni se prý v Bonu rozhádali, jaký význam to bude mít eh, pro Varšavu. To je jistě další zatížení protože potom budeme kulhat jenom za, za během událostí. Co jsem si ještě všiml uh, u pana Korolce? Máme tento proces OSN, který je pomalý jak šnek. Äh, äh, A příští týden máme summit starostů od New Yorku po Sydney na úrovni obcí prostě se děje řada věcí. Do jaké míry se nám podaří je také zapojit tyto lokální reprezentanty do našeho projektu, to uvidíme protože si musíme uvědomit, že i ekonomické podniky mají dvě věci, e, nebo že v podnikání tady máme vlastně dvě strany. Máme tady staré podniky, ale máme také malé inovativní podniky, které činí již hodně. A obě tyto strany by měly hrát velkou roli ve Varšavě. A to je také obsaženo v našem usnesení. Děkuji Jolajnenu. A nyní kolegyně Dubrovka. Yeah, sorry. Hvala, <coughs> hvala Da, interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice... Ano, diskuze o této otázce je zajímavá. My jako členské státy musíme splnit konkrétní kroky, to je pravda, abychom se mohli dostat dále. Samozřejmě ten fond je zatím prázdný, bez prostředků a my musíme zjistit, jak jej naplnit. Abychom se vzdálili té virtuální realitě a při, přiblížili se k něčemu konkrétnímu, musíme zjistit, které přesně strany se chtějí zapojit do tohoto procesu. Předchozí uh, zpravodaj zmiňoval všechny ty, kteří se chtějí účastnit. Víme, že tady se zapojují hlavně ty velké země, ale my si musíme položit také otázku, co udělá přesně EU. EU s 28 členskými státy. Evropská unie je mnohem širší kontinent, eh, nezahrnuje pouze těch 28 členských států, ale i další, takže na to se také musíme podívat. Proběhl kongres eh, místních a regionálních orgánů, kde se sešly eh, také různé další země, Turecko, Rusko, jeho východní země a tak dále, země Kavkazu a další. Nesmíme tedy zapomínat na to, že mnohé evropské země nejsou v EU nejsou zastoupeny ani v jiných institucích a to bychom také měli zohlednit. Je pravda, že to nebude žádný převratný summit, to ano, ale zároveň se musíme snažit, aby se Varšava nebo Paříž, ty konference, neproměnily zase na další kodaňskou konferenci. Kromě toho, konference starostu to je také důležité, ale Všeho by se měly účastnit také malé země, ale kromě toho provincie, místa, města a tak dále. To je ještě další dimenze, kterou nesmíme opomíjet. My vždycky hovoříme o lidských právech. Já si kladu otázku, zda ochrana životního prostředí také není jednou z dimenzí práv člověka, nebo ochrana zdraví, pitná voda, pracovní podmínky, kvalitní vzdělávání a školství a tak dále. Nejsou to také ehm, záležitosti, které se týkají práv člověka a já si říkám, zda občané Evropy nemají na toto právo. Občané Evropy i světa. Musíme tedy přistoupit ke konkrétním krokům a do roku 2015 musíme být schopni přijmout klimatickou dohodu a dosáhnout konečně konkrétních cílů tak abychom splnili to, co chceme splnit do roku 2020. Děkuji. Děkuji a na závěr dám slovo kolegovi Mackerovi z komise. Zaznělo tu několik otázek, takže možná, že na ně také zareaguje. Prosím. Well, thank you very much. And, um... Děkuji. Ano, padlo několik otázek. Já začnu panem Florencem. Ten se vyjadřoval k tomu, jak by se EU sama měla připravit na vyjednávání v roce 2015, to znamená, jak tam Evropská unie může přispět. Naším plánem je na začátku příštího roku vést diskuzi s šéfy států EU a zjistit, jaké hlavní cíle by si měla stanovit EU samotná. Komise tady provedla za poslední dva roky poměrně podrobnou analýzu. Máme cestovní mapu na rok 2015, což je výchozí bod, ale byli jsme požádáni, abychom provedli ještě podrobnější analýzy, abychom se podívali, jaké to bude mít dopazy, dopady na jednotlivé členské státy. Jak je ovlivní klimatické a energetické politiky po roce 2015. Také se musíme být schopni poučit v rámci EU, a to z provádění současných klimatických politik. Já myslím, že tím bychom mohli strávit další odpoledne tady v parlamentu a diskutovat, protože víme, že názory se liší, pokud je o provádění legislativy tady u nás. Je to tedy věc, která si vyžádá ještě jistý čas, příští rok, předtím než EU bude přesně vědět, co může nabídnout během mezinárodních vyjednávání. Některé členské státy už se tím začaly zabývat, možná jste zaznamenali, že před prázdninami se vyjádřilo Spojené království a sdělilo, že EU by měla být schopná přistoupit k tomu cíli 40 do roku 2030 s možností zvýšit svůj cíl ještě na 50 a to prostřednictvím eh, mezinárodních emisních povolenek. Takže tak by se členské státy také mohly připravit na nadcházející diskuzi. Potom padla další otázka. Jak bychom měli postupovat, abychom zajistili alianci s těmi nejméně rozvinutými zeměmi, ostrovními zeměmi, africkými zeměmi. V současné době plánujeme velkou konferenci, kde by byly pozvány zástupci těchto států, když budou v Bruselu a s Evropskou unii společně by mohli diskutovat o tom, jak zlepšit eh, probíhající spolupráci do budoucna. Já myslím, že rozpočet Evropské unie, nebo hlavně ty nejdůležitější části již byly stanoveny do budoucích let a nastal tedy čas podívat se na to, jak eh, v této klimatické otázce v kontextu globální aliance postoupit ku předu. Mnozí z těchto zástupců jsou v současné době už v Bruselu, lidé z těchto zemí a můžeme s nimi projednávat konkrétní kroky. To je tedy vlastně test kredibility nejenom vyjednáváme a řešíme tyto záležitosti na mezinárodních konferencích, ale také to chceme proměnit na konkrétní spolupráci viditelnou přímo v reálu. A já myslím, že něco takového již probíhá. Další věc, splnění závazků eh, v oblasti snižování emisí, které jsme si stanovili. Za dva týdny bude zveřejněna dal- další zpráva o pokroku. A myslím, že jedno číslo už zaznělo. To znamená, jak daleko jsme se dostali u emisí v Evropě. Jasně se tam píše, že jsme splnili ještě více, než jsme slíbili během prvního období. I když některé z těch eh, snižování bylo ovlivněno například z důvodu ekonomické krize, ale přesto jsme toho splnili více, než co jsme slíbili v minulosti. Za druhé, jsme na dobré cestě k tomu, abychom rozhodně dosáhli toho, co jsme slíbili do roku 2020. Myslím tedy, že i tady jsme důvěryhodní, pokud je o naši ambici a pokud je o legislativní návrhy, které se v současné době projednávají v parlamentu a také v radě, to také by mohlo Evropské unii poskytnout další prostor, další výhody při vyjednávání příští rok o ambicích. Potom zazněla jedna otázka. Ano, ta se týkala nedávných diskuzí v Bonu. Jedna pracovní skupina nebyla schopná uh, zahájit vyjednávání. K tomu došlo těsně po zasedání v Dauha. Ti z vás, kteří se zúčastnili zasedání v Dauha, si jistě vzpomenou, že tam proběhly závěry, které trvaly 3 minuty a 40 sekund, velice zajímavé, kdy tam byly vysvětleny všechny ty hlavní rozhodnutí, devět z nich, devět jich celkem bylo. A ti z vás, kteří to viděli na internetu, zaznamenali, že před ním stál jeden člověk, který mu chtěl zabránit v přijetí těchto rozhodnutí a tím subjektem nebo člověkem byla, eh, Rus, bylo Rusko společně s Ukrajinou a Běloruskem. Ti bránili přijetí rozhodnutí. My jsme mezi tím navázali kontakt eh, s Ruskou federací a polským předsednictvím a snažili jsme se tu otázku vyřešit ještě předtím, než se setkáme ve Varšavě. Já se domnívám a doufám, že k tomu dojde, že tomu zabráníme, tak aby příslušné skupiny mohly ve Varšavě ve své práci pokračovat a aby mohly dosáhnout také závěru, které mají dosáhnout. Neřekl bych ale, že je to zatím zaručeno na 100%. Ti z vás, kteří sledují vyjednávání, jistě ví, že vždy mohou nastat překvapení. Pokud je o proces OSN, tam si myslím, že můžeme říci, že se děje celá řada věcí mimo kontext vlád. Například v rámci G40 je to 40 eh, největších měst ve světě, které se snaží vlastní sami nějak přispět. Pokud je o EU, my v současné době tlačíme na to, aby nějakým způsobem došlo k uznání toho, o co tyto iniciativy eh, usilují. Je to ovšem takový meč, který má dvě hrany. Jiní totiž v závislosti na tom říkají, že vlastně nepotřebujeme žádné vládní akce, můžeme to všechno ponechat na tom paktu starostů, aby se o to oni postarali. Takže já říkám, uznání iniciativ to je jedna věc, ale nemůže to nikdy nahradit vlády, vládní činnosti a jejich závazky, které nakonec povedou k nové dohodě. To podle mne je podstatné a nedá se to nahradit. Je to pouze doplněk, ale nedá se to tím nahradit, jak říkám. Děkuji vám. Děkuji. Takže čeká nás toho hodně. Pan ministr nám představil velmi pozitivní pohled do budoucna, snad budeme moci se k tomuto optimismu připojit a naše úloha ve Varšavě spočívá v tom, že se setkáme se spoustou nevládních organizací a tak dále. Ale samozřejmě, než tam vyšleme delegaci, budeme ještě eh, muset schválit eh, ústní interpelace na radu a komisi. Takže kdo je pro schválení těchto interpelací? Proti? Nikdo. Takže schváleno jednohlasně. Děkuji všem. 23. září máme Eh, termín pro pozměňovací návrhy, eh, které se odhlasují 10. října a v plénu to zazní na druhém říjnovém plenárním zasedání ve Štrasburgu. A dostáváme se k dalšímu bodu. Zelená infrastruktura eh, posilující evropský přírodní kapitál. Tak a e, než, než všichni tedy, e, nejdříve um, interpelace, kdo je pro, proti, schváleno, než odejdete. Tak. A nyní slovo dostanou jednotliví autoři. E, nejdříve e, kolega Tatarela. Milí kolegové, já plně souhlasím eh, s oběma texty. Tady hovoříme o velice důležitém tématu. Zelené infrastruktury mají a i v budoucnu budou mít zásadní úlohu pro budoucnost eh, územního plánování a pro ochranu přírodního kapitálu v Evropě. Tyto infrastruktury budou hrát také zásadní úlohu ve městech. Tam mohou přispět k zlepšení vzduchu, ovzduší, k vytváření rekreačních oblastí a k předcházení záplav. Jsou také nutné v rámci přirozených um, oblastí v lesech a na venkově, kde také mohou přispět uh, k zlepšení ekosystému. Kromě toho infrastruktury také mohou hrát klíčovou úlohu v procesu inovací a vytváření Eh, zelených infrastruktur, tedy malé a střední podniky k tomu mohou pomoci. Já bych si přál, aby Evropská komise, komise dala k dispozici veškeré nutné finanční nástroje a programy tak, aby byly tyto projekty dostatečně financovány. Také se domnívám, že je nutné zapojit zelené infrastruktury do eh, Evropského fondu pro regionální rozvoj, do společné země, zemědělské politiky prostřednictvím agroenvironmentálních eh, opatření. Také si myslím, že je důležité přijmout integrovaný přístup pro řízení celého území. Z toho důvodu je nutné do kreativního procesu zapojit uživatele této infrastruktury, zvláště občany, ale také místní subjekty, různé asociace politiky a soukromé subjekty. Tímto způsobem budou moci ujmout se své odpovědnosti a přispět k realizaci těchto infrastruktur. Na závěr Domnívám se, že zelené infrastruktury představují skvělou investici, která může být přínosná pro přírodu, ale také pro ekonomiku. Vytvoří to vzestupné spirály a osvědčené postupy. Přispěje to k budoucnosti Evropy, v tomto také spočívá. Musíme vytvořit udržitelný rozvoj, zajistit řešení, která budou koherentní s ochranou životního prostředí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Zaparelo. A nyní má slovo Edith Estrela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také my souhlasíme eh, s tím, co řekla komise a také s úpravou otázky. Zdá se nám, že hodnota užitku přírody se nechává často stranou, včetně Evropy. Často dopouštíme degradaci přírodního dědictví a to ohrožuje trvalou udržitelnost a zvyšuje to zranitelnost a environmentální krizi. Hmm, toto řešení zelené infrastruktury jsou nesmírně důležité, zejména v městských oblastech, v nich žije více než 60 obyvatel Evropské unie. E, přinášejí užitek jak individu, tak celé pospolitosti. Užitek nejrůznějšího druhu. Jsou také důležité proto, aby se zabránilo klimatickým změnám určitých případech eh, mohou eh, tyto infrastruktury snižovat eh, emise skleníkových plynů. Mimo jiné účinky například zadržování vody, čištění vzduchu a obohacování biorozmanitosti. Mohl bych tady jmenovat celou řadu výhod těchto zelených infrastruktur, ale všichni už to znají z paměti. Proto se mi zdá být důležité zviditelnit toto téma. A rovněž tak je zásadní, aby nám komise řekla, jak hodlá posílit rozvoj těchto infrastruktur v Evropské unii, zejména s ohledem na politiku rozvoje zelených infrastruktur v rámci příštího víceletého finančního plánu. Také by se nám líbilo, aby nám komise vysvětlila, jak tato politika může být ještě více zaintegrována do všech oblastí intervenčních a příslušných nástrojů Evropské unie tak jak se to stvrzuje ve sdělení komise. Jakým způsobem to bude vypadat v praxi? Je důležité, aby nám to komise vyjasnila. Například, když se hovoří o e, podpoře rozvoje zelených infrastruktur jako prvek vývoje Natura 2000 pro zabránění e, ohrožování a rozpadu přírodních infrastruktur a pro E, zlepšení fungování celé sítě. No prostě zkrátka bylo by dobré, kdyby komise také nám něco řekla k této podpoře zelených infrastruktur v kohezní politice, tedy v politice soudržnosti a v politikách, které souvisí s řízením eh, rizik v případě katastrof, ve společné zemědělské politice a samozřejmě, aby nám něco řekla o respektivních finančních mechanismech. Kromě toho je důležité diagnostikovat situaci, tedy vědět, eh, kde se pokročilo v této oblasti a rovněž co se týče mechanismu financování Evropské unie, podpořit ty, kteří se zasazují o zelené infrastruktury. A komise si přeje, aby eh, vznikly eh, takovéto iniciativy už v roce 2014. Známe některé dobré příklady rozvoje zelených infrastruktur i když bylo by třeba posílit koherentnost těchto projektů prostřednictvím evropské strategie, která by umožnila rozvoj a umocnění užitku těchto projektů. Jinými slovy, aby se nejednalo o nezávislé, izolované projekty bez propojenosti. Děkuji. A další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. V holandštině máme řečení, kupte jeden, dostanete jeden zdarma. U zelené infrastruktury to platí také. Eh, něco si zaplatíte a máte z toho tolik všelijakých dalších výhod. Kdyby si to lidé uvědomovali, eh, pak by skutečně vzali útokem obchody se zelenou infrastrukturou. Eh, třeba ve městech, když investujete zeleně, máte město zdravé, nemáte potíže s eh, vodním hospodářstvím. Eh, I v létě je tam chladněji, eh, ceny domů jsou vyšší, je to v podstatě, je to lepší i pro sociální soudržnost. Prostě má to jedině, jedině výhody a těch výhod je mnohem více než souvisejících nákladů. Um, they Jeden příklad. Něme, eh, eh, holandské město Nejmejche eh, si mohlo vybrat mezi šedým a zeleným scénářem a u, tom, u toho šedého eh, byla ztráta 275 milionů eur, u zeleného byl zisk 230. Takže eh, prostě jenom tím, že se investuje do zelené infrastruktury, jsme ušetřili v každodenním životě to bohužel není tak snadné, jako to eh, říkal kolega přede mnou. Eh, integrování zelené infrastruktury všude jinde je nezbytné do kohezních fondů, eh, strukturálních fondů a tak dále. Další důležitá věc, a to by byla moje otázka na komisi, jak komise hodlá své myšlenky podat tak, aby bylo daleko jednodušší eh, pro regionální a místní orgány eh, toho využívat. Čili eh, připravuje komise v dohledné době nějaké pokyny, instrukce právě pro místní úřady. A ještě tedy my už jsme hodně hovořili o principech podpora v parlamentu, v komisi, možná, že i v radě, nevím. Ono by bylo skvělé, kdyby tato iniciativa zelené infrastruktury se eh, mohla využít eh, tedy ten princip eh, no net loss, by se mohl integrovat i do strukturálních fondů De facto stačily by drobné, drobné úpravy a opravdu eh, by se mohl aplikovat princip tedy žádná čistá ztráta, no net loss. Takže uh, uvažujete o něčem takovém? Nyní na rozpach. Uh, eh, děkuji, pane předsedo, budu hovořit dámsky. Skupina ECR vítá novou strategii eh, v oblasti zelené infrastruktury, protože my to považujeme za velmi vyvážené eh, mezi eh, členskými zeměmi a komisí. Není to tak, že by si veškerou pravomoc pro sebe rezervovala komise. V té strategii je řada prvků a myslíme si, že je důležité, aby infrastruktura se rozšířila do různých eh, oblastí politiky, jinak to nebude mít příliš smysl. Pokud se týče ekonomické stránky projektu, myslíme si, že by bylo asi nejhodnější a nejrychlejší využít financování prostřednictvím stávajících fondů místo abychom vytvářeli nová opatření a žádali nové peníze, eh, kterých je, je vždycky málo. Čili bylo by dobré, tedy kdybychom využili to, co máme a nevytvářeli novou legislativu. Prostě využít již stávající nástroje. Důležité je zajistit, aby se využily zkušenosti a osvědčené postupy z členských zemí. Poněvadž eh, proč znova vynalezat kolo? A to je, myslím, všechno. Děkuji vám. Eh, je dobře, že konečně jsme se dostali k tomu tématu zelené infrastruktury. Děkuji, Aně Rozpach. A nyní dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. A já děkuji poslancům za jejich vyjádření ke naší navrhované strategii o zelené infrastruktuře. My velmi vítáme návrh rezoluce a myslíme si, že eh, zatím tedy eh, jste velice dobře postihli to, o co nám šlo. Pokud se týče zelené infrastruktury, eh, tak to, že komise se právě v této době rozhodla přijít takovouto iniciativou, je velmi silný signál toho, jakou důležitost tomu přikládáme. My si uvědomujeme, že potenciál pro zelenou infrastrukturu existuje a je třeba ho využít. A to v zájmu růstu a zaměstnanosti. Eh, infrastruktura jsme přesvědčeni, že má mnoho pozitivních dopadů. My kromě toho budeme pracovat také na dalších tématech a mnohé z toho již byly eh, vám sděleny v našich sděleních. Já bych připomen, připomněl několik věcí. Ano, my pracujeme na pokynech, tak jak je to ve sdělení řečeno, a v některých případech dokonce tyto pokyny již byly zveřejněny. A to se týká například regionálních fondů a my očekáváme, že do konce roku budeme mít k dispozici také další sady pokynů, tak aby eh, všechny úrovně eh, zprávy měli přístup eh, k příslušným nástrojům a financím. Eh, nicméně není to jednosměrná ulice, abych tak řekl, protože my se budeme snažit pomocí pokynů přimět státy, aby se více zajímali o zájemnou infrastrukturu, ale za to chceme, aby nám lokální a regionální orgány eh, dali závazek, že skutečně chtějí zelenou strukturu, infrastrukturu budovat. My v současné době myslíme, že je ten pravý čas aby bylo všem jasné, jasně řečeno, že pokud tuto příležitost nevyužijeme, ztratíme dalších sedm let. Čili my tady skutečně máme příležitost, tu musíme eh, využít, jinak se ztratí spousta příležitostí. A pokud se týče možného financování, tak eh, oni tady prostě jsou, jsou při, připravené, jsou po ruce. skutečně máme v různých politikách možnost realizovat zelenou infrastrukturu. A dokonce je možné zvolit si priority. A my věříme, že pokud se provedou ty volby správně, pokud si vybereme ty správné věci, eh, bude to úspěšné. Kromě toho je zde otázka spolupráce s dalšími partnery a institucemi, které by mohly dělat více. Například eh, s Evropskou investiční bankou eh, hovoříme o eh, vybudování speciálního finančního nástroje a Zatím to ovšem není pevnou součástí celého procesu a to se týká také soukromých aktérů. Protože mm, tady samozřejmě je třeba, aby ty investice byly pojištěny těmi správnými legislativními garancemi a pojistkami. Dále zde máme eh, řadu přidružených iniciativ. Já je tady nebudu vyjmenovávat, ale je tady například iniciativa, kterou eh, zmínila paní Estrela, a to je konektivita. V této souvislosti eh, my tady eh, hovoříme o projektech 10G na evropské úrovni, což znamená propojování zmínit fragmentace eh, sítě Natura 2000. Čili, abych to shrnul, většina těch ingrediencí, ze kterých se skládá zelená infrastruktura, již existuje. Eh, slyšeli jsme tady nizozemský příklad a je jich mnohem více. My žádnou eh, novou zelenou infrastrukturu nevymýšlíme, my toto vidíme jako příležitost pro ekoinvestice na různých úrovních. A aby se to mohlo uskutečnit, potřebujeme vaši podporu, podporu eh, ze strany dalších institucí, zejména výboru regionu a Ekosoku, eh, kteří eh, v listopadu budou pořádat příslušnou konferenci. No a samozřejmě nezapomínejme na radu, poněvadž tam na nich bude, aby si stanovili své priority dle vlastních potřeb. Děkuji. Děkuji vám. Posunací návrhy prosím podávejte do 24. září v poledne. Hlasovat ve výboru budeme 17. a v listopadu byste měl dostat do pléna. A tímto všem děkuji, všem diskutujícím a e, všem autorům otázek, všem těm, kteří zůstali až doteď, všem kolegům přeji vám příjemné odpoledne a příště se sejdeme 25. září od 9 do 12.30, pak od 15 do 18.30 a ve stejnou dobu ještě 26. A my bychom byli velice rádi, kdyby se jména 26. odpoledne 15 až 18.30 byly zastoupeni co nejsilněji, neboť v té době proběhne naše společné zasedání s výborem ITRE. Tak to je vše. Děkuji vám, příjemné odpoledne a šťastnou cestu domů.